stává. E, děkuji za podporu při hlasování na plenárním zasedání a ještě jednou děkuji za podporu ve vaší debatě. Děkuji. Lidio a blahopřeji k tvé práci. Tím jsme uzavřeli rozpravu a hlasování o odpovídajícím usnesení proběhne ve 12 hodin v rámci tedy kola hlasování. Přistoupíme k následujícímu bodu na pořadu jednání a to je otázka k ústnímu zodpovězení pro komisi ohledně poštovních služeb. Je to otázka výboru pro dopravu a cestovní ruch a tuto otázku bude prezentovat její autor Brian Simpson. Máte pět minut, prosím. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Já Mluvím jménem výboru pro dopravu a turismus, jehož jsem předsedou. A ti z nás, kteří sledovali proces poštovní liberalizace, jsou si vědomi, jak dlouhý a náročný proces to byl. Již na začátku, v 80. letech, tomuto parlamentu šlo o to, aby jakýkoliv proces liberalizace v poštovních službách neměl nepříznivý dopad na pracovní podmínky a aby zajišťoval univerzální poštovní službu pro evropské občany. Moderní technologie velmi radikálně změnily způsob komunikace občanů, nicméně tak jako tak mají eh, lidé velmi rádi, když jim každý den jejich pošťák doručí poštu. A proto si myslím, že naším výchozím bodem by mělo být to, že poštovní služby nejsou pouze o ekonomických kritériích, ale jsou také určitou sociální službou, která je důležitá. A z tohoto pohledu bychom měli hodnotit také směrnici z roku 2008, která by měla dokončit vnitřní trh v poštovních službách do konce tohoto roku. Cílem této, eh, tohoto vyjádření a jménem Výboru pro dopravu na adresu komise je to, aby všechny pojistky zapsané v této směrnici byly skutečně uplatňovány, týkající se financování, dorušování a zajištění této univerzální poštovní služby. A je důležité, aby členské státy si uvědomily, že právě oni mají povinnost chránit tyto oblasti. A aby se nestalo to, co v oblasti železnic, kdy eh, eh, bylo právo ignorováno. A v tom je také naše dilema tomto parlamentu existuje na jedné straně podezření, že komise nebude vynucovat důležité aspekty z ro- směrnice z roku 2008, ale bude s velkou, velkým odhodláním vynucovat všechny ty liberální ekonomické aspekty této směrnice a že členské státy budou postupovat velmi pomalým tempem a nebudou chránit poštovní zaměstnance a poštovní služby a nebudou Eh, dostatečně financovat poskytování univerzální služby. A já v tomto smyslu mám čtyři velmi jasné otázky, na které bych rád znal čtyři jasné odpovědi od komise. A jsou to ty otázky, které jsou uvedeny v tom ústním podání. Nechceme žádné technokratické odpovědi od komise nebo odkazy na nějaké články smluv náš výbor velmi dobře zná ty články. My bychom chtěli od komise slyšet záruky toho, že to, na čem jsme se shodli v roce 2008 v podobě té směrnice, bude skutečně implementováno, včetně eh, těch pojistek týkající se poštovních zaměstnanců. Ty, eh, chceme slyšet záruky o tom, že bude zachována univerzální poštovní služba, Chceme také eh, slyšet jasné záruky týkající se nákladu na poskytování této univerzální služby a jeho vyhodnocení. Rádi bychom znali také plné hodnocení dopadu liberalizace poštovního trhu a dopad, jaký to bude mít eh, na celý sektor. A to, a tím nemám na mysli pouze ekonomický dopad. Závěrem, pane předsedo, bychom se mohli zeptat, proč eh, teď projednáváme tuto ústní otázku. Bohužel eh, odpověď je taková, že tady existuje nedůvěra a podezření, že po několika letech eh, snah o liberalizaci členské státy budou pořád ignorovat sociální a další články a komise jim to umožní tím, že tomu bude přihlížet a já si myslím, že to bychom neměli dovolit. Neměli bychom připustit jako parlament stejný debakl, jako jsme připustili v oblasti železnic. Členské státy musí plně vyhovět všem ustanovením směrnice číslo 6 roku 2008 a komise by je přitom měla kontrolovat. Pokud tomu tak nebude, tak to bude porušení našich povinností. Děkuji. Děkuji, Briane. Skončil si přesně po pěti minutách. 5.00, což je opravdu velký úspěch. Pět minut nula. Slovo má komisař pan Barně, aby mohl odpovědět jménem komise na tuto otázku. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové poslanci, eh, pane předsedo Simsne, já už jsem 8 měsíců členem Evropské komise. Často jste slyšel, že jsem říkal, dokonce i 13. ledna při svém slyšení, že osobně velmi lpíme na ochraně a zajištění veřejných služeb. A zda je tedy možno sladit velký trh, za který jsem zodpovědný, s občany. Já to budu moci znovu opakovat ehm, v říjnu, když budeme prezentovat Single Market Act. My společně chceme, jak jste říkal vy, jít ještě dále v rámci toho velkého trhu, který přináší příležitosti pro zaměstnanost a budeme přikládat velkou důležitost lidskému sociálnímu rozměru. Musíme se samozřejmě zabývat veřejnými službami a všeobecnými službami, proto jsem velmi rád, pane Simsne, že jménem svých kolegů předkládáte tuto otázku. Tento projekt reformy poštovních služeb je opravdu už dlouho, dlouholetý, už byl zaveden dost dlouho. V 16 členských států které představují 95 poštovního výměny mezi členským státem eh, vstoupí v platnost 1. Eh, ledna 2011. Máme tři směrnice, eh, které reagovaly na zelenou knihu, která byla původně vydána a které se týkaly této demokratické validace. Ta třetí směrnice, kterou vy mi dobře znáte, pane Simpsone, byla přijata v roce 2008 za podpory Evropského parlamentu a také velkou většinou členských států v Radě ministrů. 25 členských států hlasovalo pro tuto směrnici. Probíhalo to velmi transparentně, ne v tajnosti, ne náhodou, protože to byla směrnice, která reagovala na jasnou potřebu, aby umožnilo tomuto eh, velkému eh, sektoru, který představuje 95 milionů obratu, aby to tedy umožnilo <clears throat> tomuto obrovskému sektoru vyvíjet se, inovovat a žít v této době, lépe reagovat na očekávání uživatelů, jak občanů, tak podniku. Realizace tohoto vnitřního trhu, pokud je rozumná, a pokud je dobře sledována, tak je vždycky zárukou toho, že se sektor přizpůsobí změnám je třeba, aby se tyto služby přizpůsobily, aby lépe reagovaly na potřeby občanů. Výzvy, kterým čelí provozovatelé, jsou jasné. Kvůli tomu, jak se změnily naše ekonomické a sociální postupy. A my v Evropské unii jsme už dlouho připravovali změnu tohoto poštovního sektoru. Chceme uplatnit eh, konzistentní a postupnou a transparentní reformu. Tento sektor se vyvíjí, nové technologie radikálně mění naše způsoby komunikace. Elektronická komunikace se neustále rozvíjí. Vyplývá to jak schování občanů, tak se k tomu přidávají i dopady hospodářské a finanční krize. Velmi upřímně, kdo by se mohl domnívat, že tento proces, který jsme tak velmi dobře vedli, eh, když ho odložíme, že to bude mít nějaký přínos. To si komise nemyslí. Eh, ta zelená kniha, která má své cíle z roku 92, je velmi důležitá. Komise si myslí, že to zajistí efektivní, eh, efektivní provozovatele, vysoce kvalitní poštovní služby a zdravý a efektivní právní rámec. Tato směrnice také představuje pevný právní rámec, který spočívá na národních orgánech, které budou velmi často spolupracovat. To znamená, že to otevření bude probíhat kontrolovaným způsobem a tito národní regulátoři budou mít za úkol, pane Simsne, dohlížet na to, aby povinnost všeobecné služby, která mě velmi leží na srdci, byla dobře plněná a také dobře financována. A také jakékoliv zaváhání v tomto velmi pokročilém stádiu reformy eh, by vytvořilo právní nejistotu, která by nebyla ve prospěch nikoho. Poškozovala by nejen eh, nově vstupující aktéry na trh, ale všechny v tomto sektoru. A myslím si, že by to uvrhlo tento sektor do určité paralýzy. Samozřejmě chápu všechny ty obavy, které se zde které zde zazněly, pokud jde o ochranu pracovních podmínek a tak dále. Já chci říct, že třetí směrnice, která nabízí členským státům velkou šíři k tomu, <clears throat> aby se uplatňovaly sociální požadavky, to je jediný odkaz eh, k textu, že tyto sociální věci musí být vzaty v úvahu při přípravě otevření poštovního trhu. Proto máme tedy potřebu, nebo tedy povinnost ověřit, že všechny tyto požadavky a všechny tyto podmínky jsou dodrženy. V roce 2013, až bude tato reforma plně uplatněna, tak Evropská komise vydá oficiální hodnotící zprávu. Do té doby budou vydány další zprávy a já chci říci, že jako komisař eh, se tomu budu velmi věnovat, stejně jako předseda Barroso. I když zde nemáme žádnou eh, úřední povinnost, tak v roce 2011 eh, chci vytvořit skupinu pro dialog uživatelů. Vytváří se také skupina regulátorů a já chci vytvořit také skupinu uživatelů, aby podniky, to znamená občané, odbory, které hrají velmi důležitou roli a samozřejmě také parlament se mohli sejít u jednoho stolu a říct si, co se děje v terénu, vyslechnout si zprávu výboru hodnotitelů a pravidelně ještě uvidíme, s jakou frekvencí hodnotit a vést dialog, aby se ověřilo správné uplatňování této reformy poštovních služeb. Takže toto je ujištění z mé strany a pane předsedo Simsne, dámy a pánové, já osobně budu dohlížet na to, aby tato skupina pro dialog mezi uživateli fungovala dobře a transparentně. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní řečníci jménem jednotlivých parlamentních frakcí. Za EPP na dvě minuty má slovo pan Ferber. Vážený předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, jako zpravodaj druhé a třetí směrnice o poštovních službách jsem velmi rád, že i v tomto volebním období můžeme znovu diskutovat o tomto tématu. Podle mě je velmi důležité na jedné straně ukázat, že v době předložení zelené knihy v roce 92 byla situace velmi odlišná od té dnešní, což znamená, že jsme mnohého dosáhli a myslím, že se ta situace ve většině Evropy výrazně zlepšila. Já si e, pamatuju, že jsem několikrát v tomto parlamentu musel prohlásit, že e, jednou známkou zlepšení by mohlo být také to, že velmi rychle dorazí pohledy z dovolených do poštovních schránek a samozřejmě těch zlepšení je mnoho i v jiných oblastech a zlepšilo se to i uvnitř členských států. Kromě toho ale Tady máme závazek eh, poskytovat univerzální službu, to je jednotné, platí to pro celou Evropu, to je velký výdobytek. Eh, to se zlepšilo přijetím té poslední směrnice o poštovních službách a je potřeba, aby tato univerzálně poskytovaná služba zůstala na velmi vysoké úrovni všude v Evropě. O to nám šlo na výboru, o tom hovořil také pan komisař. Teď jde o implementaci třetí směrnice kterou schválila většina členských států a která začne platit od 1. ledna 2011 ve všech členských státech. Jde tady o zajištění té univerzální služby a chtěl bych ještě výslovně zdůraznit, že by to mělo probíhat a to byla podmínka sine qua non u té třetí směrnice, že to musí probíhat ve spojitosti s tím, že nemůže dojít ke zhoršení pracovních eh, podmínek a sociálních pojistek, že to, co již platí eh, ve členských státech, musí zůstat zachováno i po roce 2000, i po tomto roce, tedy od roku 2011. A my na to budeme dohlížet, eh, také komise nám o tom bude muset předložit hodnotící zprávu, já se na ní velmi těším a doufám, že pokud ta zpráva bude eh, něco kritizovat, tak z toho vyvodíte důsledky. Děkuji za socialisty, má na dvě minuty slovo pan El Kadraoui děkuji, pane předsedající. děkuji, děkuji, pane komisaři, také za vaši odpověď. Ehm, to, že voláte po dialogu, je velice užitečné. My jsme vždy Eh, velice kriticky přistupovali k, tému, k této směrnici. Je potřeba, aby tato směrnice byla skutečně efektivnější, dynamičtější, to je zcela jistě eh, boholubý eh, cíl. Jde ale o to, abychom měli také záruky, že k tomu skutečně dojde. To se týká hlavně té sociální sféry, jako je například, jako jsou pracovní podmínky a zajištění všeobecné poštovní služby. To jsou věci, které musí být i nadále zajištěny. Eh, pochopitelně, že to všechno nejsou otázky jednoduché. Eh, je eh, potřeba kromě toho také eh, zajistit eh, spravedlivou konkurenci mezi firmami, které nově navstupují a mezi těmi, které můžeme říci monopoly, tak jak existují v jednotlivých státech. Souvisí to také s tím, že některé pracovní podmínky vůbec neodpovídají sociálnímu modelu. Je potřeba, aby tyto služby byly zajištěny pro všechny občany. Eh, víme, že dnes je to dotováno globálně a to také ve velmi obtížném rozpočtovém kontextu. A je velmi důležité, aby tyto eh, služby nebyly vystaveny příliš velkému tlaku. Chce, má, mám jednu otázku. Souhlasíte s tím, že nejležitější částí této směrnice je zajistit více sociální soudržnosti územní soudržnosti a že se to bude velmi obtížně realizovat v tomto kontextu. A za druhé, hovoří se tady o zprávě, která měla vzniknout v roce 2013. Já se chci zeptat, jestli bychom se neměli krátkodobě více soustředit na způsob, jakým je tato směrnice v různých členských státech implementována zejména v těch oblastech, o kterých jsem se zmiňoval, tedy univerzální služba a sociální oblast. A potom za třetí se chci zeptat, jak bude komise posilovat sociální dialog v tomto sektoru aby skutečně vznikly rovné podmínky pro všechny provozovatele. Děkuji, pane kolego. A za skupinu ALDE má slovo paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Žijeme v Evropě, kde chceme, aby lidé spolu měli hezké soužití, aby měli přístup k různým službám. Víme také, že v Evropě probíhá demografická změna, což znamená, že lidí žije v některých oblastech mnohem méně, nebo bude žít mnohem méně, než je tomu dnes, ale přesto chceme všem těmto občanům zajistit ty služby, které eh, chtějí a které potřebují. A k tomu samozřejmě patří i poštovní eh, služby a ty se musí zajistit. A v tom smyslu vyvstává otázka, jak právě ve venkovských oblastech zajistit tyto služby, aby byly dostupné, tím myslím i cenově a přitom víme, že poskytování v takto eh, říce osídlených oblastech je velmi eh, náročné finančně. Víme, že to není jednoduché, české státy se s tím budou muset nějakým způsobem poprat. Pan komisař uváděl, že s tím nicméně velká většina členských států souhlasila, protože to také považují za velmi pozitivní. Teď jde také o to, jak umožnit rychlé vyřizování stížností uživatelů. O tom eh, tady zatím nebylo nic řešeno, ale ve směrnici stojí, že pokud eh, něco nefunguje, tak by měli mít právo eh, na podávání stížností, aby ta stížnost byla zohledněna. To bude také v rámci té nové infrastruktury postihnout. A vy, když, pane komise, říkáte, že jste tady eh, jako nováček eh, a že se budete snažit na všechno dohlížet, tak vám to chci věřit, ale víme, že eh, už tady je určitý precedent, že u železnic například komise tyto věci také měla na svědomí a přitom na to nedohledla a víme, že se tam stalo špat, hodně špatných věcí. Já jsem, když jsem působila v německé politice, tak eh, jsem také byla svědky toho, že všichni se vším souhlasili, přislíbili, že se něco prosadí, ale potom se nic nestalo. A o to se musíme postarat zejména, aby to bylo ku prospěchu našich občanů. A to po vás tedy chceme. Ukažte nám, že vám budeme moci důvěřovat a my uvidíme na výsledcích vaší práce. Děkuji, paní Meissner. Za zelené má na minutu a půl slovo místo předsedkyně paní Isabel Durand. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Samozřejmě nespochybňuji transparentní a demokratický proces, eh, který vede k přijetí těchto různých směrnic o otevření poštovního trhu, také nespochybňuje, že třeba dohlížet na její aplikaci, ale je také důležité transparentně vyhodnotit dopady této směrnice a následky její aplikace. Jsou zde neance mezi členskými státy, ale nemyslím si, že můžeme hovořit o zlepšení služeb nebo o zlepšení dostupnosti služeb evropských občanů k těmto službám. Hovořil jste o rozumném přístupu a přístupu, který bude sledován. Já si myslím, že si musíme položit otázku, zda je rozumné pozorovat koncentraci soukromých aktérů. Vzniká nám zde takovýto soukromý oligopol v okamžiku, kdy jsme chtěli zrušit veřejný monopol, takže to podle mě není příliš rozumné. Hovořil se také o tom, že je třeba ten proces sledovat, Jaké jsou zde regulační postupy? Já jsem ráda, že je zde skupina regulátorů, ale zajímalo by mě, jaké zde budou konkrétně funkce, protože je zde celá řada problémů a souhlasím s kolegou Elka Drauim, že ta nově vytvořená pracovní místa nejsou stála, že dochází spíše k zániku pracovních míst. Chcete tedy vytvořit eh, kulatý stůl, aby zde hovořili účastníci, to je rozumné, ale pokud chcete sladit velký trh s občany, tak si myslím, že pošta to je opravdu uh, oblast, kde můžete dokázat, že je to možné, ale je třeba vyhodnotit eh, důsledky, které pozorujeme v terénu. A to nejsou cíle, které jste si stanovili. Je na čase, než budeme pokračovat v tom úporku vpřed, eh, k čemu jsme zatím dospěli, než se ještě prohloubí propast mezi evropskými občany a jejich poštovními službami. Děkuji, Izabel. Jménem GUE má na dvě minuty slovo pan De Jong. Děkuji, voorzitter. Commissaris Barnier, u Děkuji, děkuji jako pane předsedom, Pane komisaři Parně, vy jste to právě řekl sám. Chcete sociální vnitřní trh, profesor Monty, eh, také tuto věc vždy eh, z, eh, zvýrazňoval, ale co se děje v realitě? Velice e, často e, zaměstnanci pošty e, nemají tyto podmínky zajištěny. Znám jednu listonožku, která 55 let, pracovala přes 20 let pro poštu a teď bude jedna z prvních, která bude vyhozena z práce. Taková je situace v Nizozemsku, hlavně proto, že naše národní pošta má obrovskou konkurenci Um, v, v jiných firmách, které zaměstnávají zaměstnance na uh, flexibilní bázi za daleko méně peněz, takže se zdá, že 15 tisíc lidí přijde o práci. A přitom se jedná o lidi, kteří pracovali pro Národní poštu uh, řadu desetiletí. Proč nikdy neprovádíte žádné hodnocení sociálního dopadu této liberalizace? Proč kromě toho ještě ignorujete studie, respektive konkrétní studii, která byla provedena o této věci a která je v současné době na internetu? Poštovní eh, služby eh, byly značným způsobem ovlivněny právě tou směrnicí o liberalizaci. Eh, uzavření většiny pošt i nadále Zavírání i nadále pokračuje. E, v této věci vůbec parlament nebyl konzultován. E, e, hovoříte o tom, že se budou zvyšovat tarify pro lidi, kteří žijí v horách nebo na ostrovech. Pane komisaři, mohl byste skutečně nás ujistit, že bude vypracována studie, která zhodnotí dopad právě této směrnice o liberalizaci poštovních služeb? Nemohl byste zavést moratorium na implementaci této směrnice, dokud nebudou známy výsledky takové studie. Děkuji. A na minutu a půl má slovo pan Bafton za skupinu EFD. A bude to poslední za skupiny. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Když Evropská unie nařídila poštovnímu sektoru se otevřít hospodářské soutěži, tak tím zničila velmi zásadní britskou službu. Naše královská pošta Eh, funguje již velmi dlouho a byla účinná nebo fungovala v mnoha oblastech. Eh, měli jsme v roce 75 více než 20 tisíc poštovních úřadů, dnes jich je asi 12 tisíc celé zemi, přestože počet obyvatel vzrostl. Poštovní pošty nemohly zůstat bez podpory vlády a eh, tisíce občanů tím přišli o přístup k těmto zásadním službám. Ve směrnici se říká, že kvalitní poštovní služby měly být přístupné v celé Evropské unii. To přesně jsme měli v Británii. Naše služby byly velmi ehm, efektivní, všichni k ně měli přístup, bylo to dobře řízeno, teď ale už to tak není a je to velká ostuda, že takto dobrý, takto dobrá veřejná služba byla prakticky zničena jenom proto, aby jenom v důsledku přijetí evropské směrnice. Já si myslím, že v budoucnosti by Evropská unie se neměla účastnit přijímání této směrnice. Děkuji, pane Baftone. A teď individuální řečníci. Jako první na minutu a půl má slovo pan Georges Baš. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři. Pan Simpson položil správné otázky. Měli bychom Eh, na příkladu této liberalice ukázat, že dodržíme cíle, které si od toho slibujeme a že všechny závazky budou naplněny. Víme, že eh, v mnoha jiných oblastech po liberalizaci došlo ke zlepšení kvality, eh, ke zlepšení dostupnosti a doufejme, že k tomu tak bude i v oblasti poštovních služeb. Podle mě je velmi důležité ale aby přitom bylo zohledňováno mnoho různých aspektů, například pracovní aspekty, tedy kvalita pracovních podmínek, jakož je výše platů, které by měly být kontrolovány kolektivními dohodami, abychom zabránili sociálnímu dumpingu. Univerzální služba, o té tady byla eh, mnohokrát řeč. Je to tedy poskytování poštovních služb na, na celém území státu a komise slíbila, že k tomu připraví eh, zprávu. Potom jde o to, aby existoval nezávislý dohledový orgán, který bude sledovat eh, jednak pracovní podmínky poštovních zaměstnanců, ale také spokojenost eh, uživatelů. Ten musí být dostatečně vybaven jak financemi, tak zaměstnanci Víme, že narůstá elektronické obchodování přes internet, to všechno má obrovský vliv na provozovatele poštovních služeb a já bych byl rád, kdyby komise připravila zprávu, která by vyhodnotila i dopad na sociální oblast. A myslím, že komise by měla více podpořit ten dialog, o kterém pan komisař hovořil. Ach. Děkuji, pane Bachu. Na minutu a půl paní Tykau. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Liberalizace poštovních služeb by měla proběhnout v roce 2011. Členské státy, které vstoupily v roce 2004 a členské státy, které mají zvláštní topografii, mohou odložit otevření trhu s poštovními službami do roku 2013. U poštovních služeb je důležité, aby členské státy zajistily eh, výběr a rozvoz poštovních zásilek kamkoliv jedenkrát denně, alespoň pětkrát týdně za stejné náklady na území celého členského státu. To je podmínka, která platí pro všeobecnou službu. Upozorňuji na to, že i v období krize členské státy musí udržet eh, poštovní sítě, které budou adekvátně fungovat, musí zajistit eh, adekvátní počet poštovních úřadů i v málo zalidněných oblastech. Pravidla pro vnitřní trh eh, s poštovními službami stanoví povinnosti, podle nich členské státy musí definovat způsoby financování všeobecné služby a bude zde zvýšena flexibilita. Z tohoto, nebo na tomto financování záleží kvalita poštovních služeb, slušné pracovní podmínky pro zaměstnance a záruky, které se týkají zaměstnanosti, vzdělávání a příjmu pracujících. Já si myslím, že je důležité, aby nám do konce roku komise předložila studii, která dokáže, jaký bude dopad liberalizace těchto služeb ve státech, které se zcela otevřely konkurenci. Je důležité diverzifikovat poskytování služeb eh, s začleněním také elektronických služeb. Děkuji, pan Gallagher, minuta a půl. Uh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, vnitřní trh v pošovních službách bude dokončet do prosince letošního roku. Mnoho lidí, kteří žijí na venkově, a já zastupuji mnoho těchto lidí, eh, jsou zaměstnáni Eh, právě v těchto službách mají teď obrovské obavy. Eh, listonoši a listonošky eh, mají obrovsky důležitou úlohu pro irský život. Já bych chtěl využít této příležitosti, abych jim poděkoval a za, to, za všechno to, co dělají pro kvalitu irského života. Poštovní služba není pouze ekonomickým sektorem, je to součást určitého sociálního Um, kontextu více než 30 eh, obyvatel Irska žije eh, ve venkovských oblastech. Je potřeba si to uvědomit. Eh, Listonoši a listonošky pro ně představují možnost sociálního kontaktu. To se týká hlavně starších lidí. Tato služba je mimořádně důležitá a proto je skutečně zásadní, aby Evropská unie v této legislativě zohlednila tyto věci a já jsem si poznamenal to, co řekl pan komisař o povinnosti národních vnitrostátních eh, regulatorů. Je potřeba zajistit to, aby eh, poštovní zásilky dostávali lidé kdekoliv, včetně těch nejvzdálenějších venkovských oblastí a aby toto bylo zohledněno i v této legislativě. Jsem velice rád, ehm, eh, že zde pan komisař řekl to, co řekl o tom, že občané, podniky a parlament a všichni měli možnost se k těmto věcem vyjadřovat. Měli jsme také delegaci poštovních pracovníků, která navštívila parlament před několika lety a myslím si, že máme povinnost a zodpovědnost tyto lidi zastupovat a hlavně, a to ještě důležitější, je potřeba, abychom zastupovali naše občany v tom smyslu, aby měli zajištěnou všeobecnou poštovní službu, Eh, která souvisí také s ekonomickým rozvojem Evropské unie. Děkuji, paní Lichtenberger, minuta a půl. Herzlichen Dank, Herr Děkuji vám, pane komisaři, vážení kolegové. Já vám musím říci, že to slibované zlepšení eh, díky tomuto dalšímu kroku eh, v liberalizaci Eh, se konstatuje jenom velmi těžko. Myslím, že to je právě naopak. Myslím, že my jako poslanci spíše dostáváme zprávy od našich voličů o tom, že dochází ke zhoršování, dochází k eh, tomu, že ty služby nejsou poskytovány všude, není už tak hustá síť pošt, jako tomu bylo v minulosti, zejména ve velmi těžce dosažitelných oblastech. Ano, bylo vytvořeno mnoho nových pracovních míst, ale to jsou takzvané minijoby, tedy velmi špatně placené, nestále eh, pracovní místa. A když se podívám eh, na to, co si eh, myslí uživatelé, tak ti velmi často nerozlišují mezi poštovními a například reklamními službami. Garance univerzální služby je něco, co by měl platit stát. Ale víme, že státy jsou pod velkým rozpočtovým tlakem, nemají tak velký manevrovací prostor a nemohou, eh, nebo velmi často nechtějí garantovat tuto univerzální poštovní službu na celém území. Já se chci, pane komisaře, zeptat, jestli hodnocení dopadu bude reflektovat taky středně dobé eh, dopady, ke kterým eh, dochází jednak na pracovní zaměstnance a jednak na uživatele těchto služeb. Děkuji, paní Lichtenberger. Na minutu a půl má slovo paní Sabine Wills. Děkuji, pane předsedo. Dvě fáze poštovní liberalizace již byly implementovány. Komise ale ještě pořád nezveřejnila žádnou studii, která by se zabývala sociálními podmínkami a dopady této liberalizace trhu na zaměstnance pošt. Pane komisaři Barniere, já se chci zeptat, kdy konečně bude dána tato studie k dispozici parlamentu. Včera jsme slyšeli od mnoha poštovních zaměstnanců, že už se dochází k masivnímu propouštění a že dochází ke zhoršování jejich pracovních podmínek. Já si myslím, že tyto úspory by neměly být prováděny na úkor zaměstnanců pošt. Pokud chce parlament skutečně něco udělat eh, v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, tak eh, musí eh, zrušit tuto třetí fázi liberalizace poštovních služeb. Jde o kvalitu poskytování univerzální služby, to by mělo stát na prvním místě. Měli bychom vyhlásit moratorium na tuto třetí fázi liberalizace, protože to rozhodně jak zákazníkům, tak zaměstnancům neprospěje. Děkuji. Na minutu a půl má slovo paní Thun Hohenstein. Děkuji. Hovoříme tady o velmi důležitém kroku, o velmi důležitém rozhodnutí, pokud jde o liberalizaci poštovních služeb, pokud jde o zdravou volnou soutěž. Právě o tom je tato směrnice o plné liberalizaci poštovních služeb. Ale musíme zaručit, aby tato směrnice byla splněna správně a včas ve všech členských státech. Z toho, co říkal pan komisař, vyplývá, že bude spolupracovat v této otázce velmi úzce s členskými státy a tak jsem velmi ráda, že se komise rozhodla vytvořit skupinu regulátorů, která združí krajo, tedy národní regulátory v tomto sektoru. Doufám, že to pomůže v konsolidaci poštovních služeb, otevření poštovních eh, trhů nezávislým eh, provozovatelům. To je nový krok, eh, který je velmi optimistický. Slyšeli jsme, že Evropská komise chce přijmout další kroky, které budou zaručovat to, aby tito nezávislí aktéři mohli svobodně fungovat eh, v jednotlivých členských státech. A z radosti přijímám plán na podrobné monitorování realizace této směrnice. Ale je zde ještě jedna věc. Evropská unie potřebuje výrazné symboly. Takovým symbolem je společná měna a vlajka, hymna, ale stejným eh, takovým symbolem by byl roaming a společná evropská poštovní známka. Možná by bylo zajímavé zastavit se, pozastavit se na takovýmto rozhodnutím. Děkuji. Na minutu má slovo paní Serakiany. Děkuji, pane předsedo. Ukončení liberalizace s poštovními službami do konce tohoto roku je důležitý krok, ale bylo by vhodné, aby Evropská komise provedla hodnocení dopadu, jak už říkali někteří předřečníci, otevření trhu s poštovními službami, abychom lépe pochopili požadavky občanů. Jak komise chce chránit právo evropských občanů, kteří žijí v těžko dostupných oblastech, například na venkově nebo v horách? aby mohli dostávat poštu pravidelně a jaké nástroje chce komise přijmout k tomu, aby toto bylo zaručeno. Kromě toho si myslím, že tato směrnice, která už existuje, by se neměla používat k tomu, aby se ospravedlnil sociální dumping. Členské státy musí uplatňovat tuto směrnici a mají k tomu všechny nástroje. Děkuji. Eh, děkuji. A na minutu a půl má slovo paní Esajach. Yes. Kysymys postipalveluiden avaamisesta kilpailulle on... pane předsedající Otázka otevření poštovního trhu konkurenci vyvolala celou řadu otázek členských státech pokud jde o dostupnost a kvalitu členských služeb. Finsko je například země s velkou rozlohou, ale malým počtem obyvatel. A tam hrozí nebezpečí, že konkurence bude mít zájem pouze o městské oblasti, kde je zajištěn ekonomický příjem, ale v těch vzdálených oblastech o to se často bude muset starat stát protože distribuce pošty v těchto oblastech je někdy čtyřikrát až desetkrát dražší než v zalidněných oblastech. Finsko přesto otevřelo tuto službu volné soutěži a podrží, podařilo se nám zajistit eh, dostupnost eh, díky zavedení povinností pro všechny provozovatele. Ale jak může být tato konkurence rovná, když eh, jsou zde takovéto povinnosti, které jsou mnohem eh, striktnější, pro stát než pro tyto konkurenty a jakým způsobem chce komise eh, pokrýt náklady vyplývající z všeobecné služby. Ve směrnici se navrhují alternativy. Nejjednodušší vyplývá z toho, že by se financovala nerentabilní činnost z daňových příjmů. To není příliš rozumné v současném stavu veřejného hospodářství. Ve Finsku by to bylo absurdní, protože roční příjem 100 milionů by byl vyměněn za nějaké daňové příjmy jenom proto, aby pár firm mohlo podnikat v rentabilních oblastech. To se velmi těžko bude vysvětlovat daňovým poplatníkům. Nabízí tato směrnice nějaké možnosti, například, že by se na národní úrovni zavedla daň za nebo poplatek za poštovní služby, ze kterých by se financovala poštovní služba v těch nerentabilních vzdálených oblastech? Děkuji, paní kolegyně, a na minutu a půl má slovo pan Fernandez. Muito obrigado, senhor presidente. Os serviços postais Děkuji, pane předsedo. Poštovní služby eh, hrají velmi důležitou roli v Eh, s ohledem na konkurenceschopnost a územní a sociální soudržnost. A proto si myslím, že je nepřijatelné, aby obyvatele odlehlých oblastí eh, neměli přístup ke stejným službám jako obyvatele eh, ve zbytku země. Víme, že i v těchto izolovaných oblastech je zejména důležité, nebo o to důležitější, aby ten přístup k poštovním službám měli. Platí to pro Portugalsku. Portugalsku došlo ke snížení eh, přístupu v odlehlých oblastech poštovním službám a eh, poklesla také kvalita služeb. To by nikdy nemělo být předmětem škrtů. A evropská legislativa by neměla mít negativní dopad na pracovní podmínky a na eh, platy poštovních zaměstnanců. Nemůžeme přijmout to, že konkurenti, tedy konkurenční provozovatele poštovních služeb, eh, si vyberou to nejlepší, ty třešničky a nechají zbytky eh, ostatním. Jsou tady někteří poskytovatelé, kteří si vybrali pouze ty služby, které jsou nejvíce lukrativní, tedy v těch eh, hlavních městských aglomeracích, kde je největší hustota obyvatel. A já si myslím, že komise by měla navrhnout nějaké řešení, které by zamezilo těmto problémům. A musíme se postarat o to, aby to řešení bylo potom efektivně. Děkuji. A poslední vystoupení paní Sofie Okony, minuta 30. Pane předsedo, pane komisaři, drazí kolegové, v našich moderních společnostech komunikační služby musí být efektivní, to je zásadní. Je to důležité jak pro život našich podniků, tak i pro život všech evropských občanů. Liberalizace trhu s poštou v tomto smyslu představuje skutečnou výzvu pro tento sektor činnosti, zároveň s technickým vývojem a ekonomickou krizí, protože to vše Eh, postihlo tradiční provozovatele. Já jako stejně mý kolegové velmi lpím na územní soudržnosti a na sociální soudržnosti, kterou zaručují poštovní služby. Jsem si vědoma toho, že zde existují obavy ohledně budoucnosti všeobecných služeb. Asi stovka poštovních zaměstnanců včera demonstrovala ve Štrasburku. Pro mě je důležité, aby liberalizace poštovních služeb se nedělala na úkor pracovních podmínek a kvality služby. Směrnice z roku 2008 chce zaručit konkurenceschopnější služby a vytvořit pracovní místa. A aby se tomu skutečně stalo, tak je nutno přísně uplatňovat povinnosti vyplývající z všeobecné služby Soukromí operátoři musí diverzifikovat svou aktivitu a také svůj zdroj příjmů. Pane komisaři, my spoleháme na Evropskou komisi, že bude dohlížet eh, na vývoj tohoto hospodářského sektoru. Velmi dobře jste provedl reformu v oblasti koordinace měnové politiky a finančního dohledu. Jsem si jistá, že dokážete zapojit všechny z nás, abychom se zapojili do této velmi důležité reformy. Děkuji, vám mnohokrát, vážení kolegové. A nyní se dostáváme k postupu ke DI. Máme tady o mnoho více přihlášek, než je běžné, ale budeme se snažit o to, aby všichni mohli dostat slovo. Mm, takže prosím pěkně, dodržujte tu jednu minutu řečnické doby, aby všichni se mohli dostat ke slovu. Jak jak je to běžné, po minutě prostě ukončím váš projev. Nejdříve má slovo pan Mikolášek. Děkuji vám, eh, pane komisaři, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Prosinec 2010 je nesmírně důležitý milník k vytvoření trhu poštovních služeb zemí Evropské unie, který se otevře všem poskytovatelům a to posílí konkurenceschopnost této oblasti. Evropa inovuje tento sektor již od roku 1992, poslední směrnice pochází z roku 2008. Považuji to za nesmírně důležitý krok eh, vzhledem k silně monopolnímu charakteru národních poštovních trů ve většině členských států a to má za následek neustále zvyšování cen poštovních služeb s negativním eh, dopadem na spotřebitele. Plně podporuje liberalizaci evropského poštovního trhu a odbourání státních monopolů, což povede nejenom ke snížení cen, cen, ale i ke zkvalitnění poštovních služeb pro běžného uživatele. A přitom bych si nepřál, ale těž závažné dopady na e, zaměstnanost. Děkuji, děkuji panu Mikoláškovi. A nyní má slovo pan Tarabela. Pane předsedo, vážený pane komisaři, já bych se rád zeptal negativní dopady liberalizace v poštovních služeb na spotřebitele, protože eh, v některých eh, zemích eh, se ukazuje, že to dochází, že dochází k nedostatku transparentnosti, poskytnosti kvalitu služeb a nárůstu cen. Já bych se rád zeptal na to, do jaké míry eh, spotřebitel opravdu má prospěch, eh, pokud jde o cenu a kvalitu z liberalizovaného trhu. A jestli komise také analyzuje tu kvalitativní složku. Samozřejmě můžete říkat pěkné věci o liberalizaci, ale my samozřejmě nechceme eh, opakovat stejné chyby v poštovních službách jako jinde. Samozřejmě můžou tady být eh, výsledky pro uh, uživatele, ale vypadá to, že byste měli udělat víc. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Harting. Eh, komisaři, vy jste nám říkal, eh, že eh, směrnice dává prostor členským státům tak, aby mohli dodržovat sociální závazky, ale já bych chtěla požádat o jejich plné dodržování. Včera v tomto parlamentu jsme byli pro hlavní zásady politiky zaměstnanosti a byli jsme pro slušnou práci, ale slušná práce je v poštovních službách stále vzácnější kvůli nejisté práci. A víme, že liberalizace poštovní poštovních služeb k tomuto eh, vede. Eh, mezi eh, pracovníky pošt existují obavy o ztrátu zaměstnání a já si nemyslím, že bychom mohli i tohle nadále přehlížet. Jako zástupkyně převážně venkovského okrsku dostávám hodně dotazů ohledně povinnosti zajistit pět dní v týdnu službu poštovní. A opět za to vy zodpovídáte. Závěrem, já souhlasím s řadou předřečníků. Potřebujeme moratorium pro plnou pro plnou realizaci té směrnice. Řečnice byla přerušena. Děkuji, nyní má slovo doktor Ferreira. Pane komisaři, pane předsedo, eh, Zaměstnanci v poštovním sektoru čelí skutečnosti, eh, která je obtížná poštovní služby a ustanovení v poštovních službách jsou vlastně s rozporu s tím, co jsme chtěli uvést. Jednalo se o to, že pošta byla zestátněna, ale prachta zaměstnanců nyní budou omezená, protože privatizace povede k monopolistické koncentraci na evropské úrovni, která ukáže své dopady. To už vypadá tak v zemích, kde tento proces se nachází ještě v raném stádiu. Eh, geografické rozdělení, ceny, sociální dumping eh, a také dumping při najímání zaměstnanců eh, vyžaduje, abychom učinili nějaká opatření proti tomuto vývoji, protože musíme podpořit zaměstnance v tomto významném sektoru. Děkuji, pane Ferreiro. A nyní paní Evě Ragner. Pane komisaři, Pane komisaři, právě jsem se účastnila diskuse o lepším odměňování. Liberalizace poštovních služeb je příkladem proto, že celá řada negativních dopadů by nemusela tady být, kdyby se bývala prosadila naše snaha o lepší legislativu a kdyby se byla provedla lepší studie dopadu. Komise nezveřejnila ani jedinou studii, která by se zabývala výlučně sociálními dopady eh, v oblasti liberalizace poštovního trhu, protože komise podporuje pouze regulatorní eh, eh, úřady a vy sám znáte dopady. Nízko placené, eh, nedostatečně kvalifikované pracovní síly, rozdílné ceny pro rozdílné oblasti. A proto mám osobní otázku, pane komisaři. Nekrvácí vám srdce, když proti vůlu, vůli konce, managementu koncernu se privatizuje pošta ve Francii. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo paní Ines Ajena. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Pane komisaři, Eh, v zemích, eh, jako je Finsko, Spojené království a Německo, eh, se došlo k masivnímu propouštění poštovních zaměstnanců bez alternativy. Směrnice byla schválena bez dostatečného studia dopadu. Není tady stejná cena za stejné území. Za, stejné území. Na, za druhé, hodnocení sociálního dopadu a kvality profesí nemůže vyústit v sociální dumping a proto bychom skutečně chtěli, aby se změnila směrnice ve snahách parlamentu. Prosím vás, pěkně hovoříte příliš rychle, tlumočníci nemohou stihnout váš projev. Promiňte, já jsem všechno chtěla stihnout za minutu. Za druhé, hodnocení sociálního dopadu a kvalita zaměstnanosti, eh, která se nemůže zakládat na sociálním dumpingu a proto chceme naléhat apelovat na pana komisaře, aby skutečně dělal to, co od něj žádá Evropský parlament a konec konců také práva. To nejsou jenom základní práva občanů, to jsou záležitosti, které jsme jim také slíbili pro příští období. Jedná se o možnost poskytování nových eh, poštovních služeb. Děkuji vám mnohokrát, paní poslankyně, a nyní má slovo pan Pirilo. <clears throat> Pane předsedo, Il da una... Pane předsedo, eh, pane eh, komisaři, přesun od eh, řízení poštovních služeb eh, provozovaných členskými státy a k poštovním službám eh, provozovaným celoevropsky eh, nyní v Evropě převažuje a nebo získá v Evropě podporu. S tím souhlasím, ale musíme se bedlivě zabývat otázkou v nákladu, času a skutečných výhod, které to přináší. Samozřejmě je třeba zajistit, že pošta dojde, a to zejména s ohledem na venkovské oblasti mimo městské oblasti. Musíme se dívat na návaznosti mezi jednotlivými zeměmi a regiony. Posílit je je dobrý nápad. Potřebujeme eh, zaručit stabilní eh, zaměstnanost a ne příležitostné výdělky. A také je třeba eh, přilížet k neporušování práv na odchodu důchodu. Můžete si prosím vzít sluchátka? Eh, autor otázky nemá specifický čas, aby eh, mohl reagovat, ale zdá se, že pan Simpson, autor otázky, eh, musí být podroben postupu Catch the Eye v momentě, kdy já budu považovat to za rozumné a kdy bude mít trošku více času. Proto pan Simpson v rámci řízení předsednictví dostane dvě minuty, aby mohl zareagovat na veškeré intervence, které zde zazněly. Prosím pěkně. Uh, Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že to, že tady celá uh, řada lidí se chtěla zúčastnit uh, tady procedury pro nezapsané řečníky, ukazuje, jak důležitá tato otázka je v souvislosti s Evropským parlamentem. A tohle bych chtěl uh, před komisí vyzdvihnout. Vyslechl jsem si odpověď komise a, a svým způsobem to potvrdilo to, co já jsem tady slyšel, ale v tomto parlamentu panují opravdu hluboké, hluboké obavy, eh, že liberalizace poštovních služeb povede k eh, sociálním k eh, podmínkám, eh, k tomu, že eh, podmínky sociální a podmínky zaměstnanosti budou zhoršeny právě díky privatizaci a liberalizaci v některých věcech, tak jako tomu bylo jinde. Takže já doufám, že se pan komisař k tomu ještě vrátí. Druhá věc se týká toho, co říkal představitel EFD o Británii a o zavírání některých eh, poštovních úřadů v rámci liberalizace v Británii. Já si myslím, že tady musíme velice důrazně podtrhnout eh, tuto větu. Uzavírání některých eh, poštovních úřadů bylo rozhodnutí Velké Británie bylo to kvůli tomu, že vláda eh, britská eh, snížila dotaci eh, poštovním úřadům a změnila výplatu sociálních dávek na přímé platby. To, bylo, to byl jeden z hlavních důvodů, hm, proč Královská pošta pouzavírala některé pošty v Británii. Závěrem, pane předsedající, akcí. Myšlenka eh, britské výjimky eh, z tohoto je jedna z nejzábavnějších myšlenek, které jsem za slyšel eh, v oblasti poštovních služeb. Ta nejhizbuláhovštější, nejliberálnější vláda v Evropě, pokud je o poštovní služby, byla právě vláda Velké Británie od Tečrové přes Majora Poblera. Gracias. Děkuji mnohokrát, děkuji, už jste překročil vaši řečnickou dobu. Uzavříme, uzavřeme diskusi e, reakcí váženého pana komisaře Barniera, aby zareagoval na všechny poznámky, které tady zazněly v četných příspěvcích. Máte slovo, pane komisaři. E, Dámy a pánové, já bych rád eh, poděkoval panu eh, Simpsonovi za to, že vyvolal tuto debatu. A rád bych připomněl na eh, několik věcí začátkem. Už dříve jsem uvedl, a jak a všichni to objektivně jsou schopni vidět, Liberalizace poštovních služeb neproběhla ani potají, ani skrytě byla eh, řádným způsobem demokraticky schválena podporou všech vlád. Eh, pan eh, Simpson se účastnil debat, pan Markus Ferber i další, předpokládám. A to nás dostalo až do dnešního dne. Jedná se o postupný proces. Asi proběhlo, dva, proběhlo asi 20 sektorových studií, pane Dione, takže jsme rozhodně v to nejednali potají a uspěchaně. A rozhodně jsme se do toho nepouštěli eh, z třem hlav. Věci jsme dělali opravdu eh, tak, jak se dělají mají. Za druhé, já vím, co je ve smlouvách a v příslušných legislativních textech. Paní Griny, Jako jeden z autorů eh, bývalé ústavní smlouvy v Lisabonské jsem zodpovídal za ústavní změny. změny. A tam, tam se dávalo slovo teritoriální díky mně. A to i něco znamená. Takže jsou tam teď v Lisabonské smlouvě nová slova, která se týkají bezpečnosti a ochrany veřejných služeb. A já přikládám těm slovům důležitost. A to i díky osobnímu přesvědčení, které bych rád připomenul. Myslím si, že Evropu nelze schrnout eh, slovy eh, velká zóna velkého obchodu. Evropa není jenom velkým trhem. Jedná se o společný prostor eh, společného, společenského sociálně-ekonomického života tedy. To je naším přesvědčením a já vždycky, pokud budu mít čest se trvávat ve své pozici, budu prosazovat takovýto eh, přístup. A rád bych toto eh, všem eh, připomněl těm, kteří to zapomínají, pokud to bude třeba. A potom je tady ta, ten, ta směrnice samotná. Já si nemyslím, že moratorium nebo pozastavení tohoto vývoje by bylo užitečné. Já si myslím, že by to vyvolalo nedostatečnou jistotu a to by poškodilo jak firmy, tak spotřebitele. Vzhledem k tomu, že ten proces bude pokračovat, tak um, my máme povinnost eh, zajistit, aby proběhl eh, řádně a v souladu s smlouvami Evropské unie. Pan Becker a pan eh, McUny hovoří o tom, že v textu jsou důležité slova k zajištění univerzální služby. A jsou tady určité věci, které zaručují obecnou službu. Máme tady eh, fond eh, kompenzační, potom je tady eh, veřejná volba a další věci. A potom dále pracovní podmínky. To je základní požadavek. Je třeba jej zohlednit v kontextu schvalování provozovatelů poštovních služeb. Potom eh, sociální ochrana, pan eh, Denam, pan, eh, paní Sergini a další na to poukazovali v souvislosti se třetí poštovní směrnicí. Je celá zřejmé, že členské státy mají nástroje k tomu, aby pracovní legislativa šla proti jakémukoliv sociálnímu dumpingu. A je v zájmu členských států, aby zajistili ten správný typ zaměstnanosti a sociální ochrany. Já bych samozřejmě mohl uvést eh, celou řadu příkladů slov a eh, frází, eh, kterými se vyžaduje po členských státech, aby řádně vykonávali příslušnou legislativu. A také bych mohl uvést něco, co se týká mě, protože já pocházím, nebo já jsem 20 let eh, zastupoval eh, hornatý odlehlý kraj v Francii a my dobře víme, jak důležité jsou poštovní služby pro jeho obyvatele. Paní McGinny, eh, paní Harkin a další, vám bych řekl, že pokud jde o venkovské oblasti, tak členské státy zaprvé mají dodržovat určité minimální požadavky a za druhé komise využije veškeré své pravomoci k tomu, aby členské státy opravdu eh, zajistily ty základní poštovní služby, zejména v venkovských a odlehlých oblastech v rámci územní soudržnosti. My opravdu eh, se ženeme vpřed, ale musíme vždycky přilížet k textu eh, smluv a směrnic. Proto si hodnotíme, si necháme vyhodnotit aktuální vývoj. Paní Tykau, paní Al Kaudi hovořili o těch prvních studiích a já bych potvrdil, že letos budeme provádět první eh, studii, pane Alchadrovi. A v této studii e, bude analýza e, nejnovějšího vývoje na poštovních trzích a nejnovějších e, trendů v oblasti zaměstnanosti. A tam to neskončí. Potom tady máme posouzení dopadů. A jakmile členské státy všechny do roku 2013 zavedou tu eh, směrnici nebo ji uvedou do praxe, provedeme další vyhodnocení a to s ohledem na eh, uživatele, podniky i celou Evropskou unii. Eh, vyslechneme si názory mm, regulátorů v souvislosti s posouzením dopadů. Dámy a pánové, paní Děran a dalším bych rád řekl, že si myslím, že je důležité, stejně jako vy si to myslíte, aby eh, tyto směrnice byly implementovány správně, aniž by byly penalizováni občané, uživatele. Takže stejně jako eh, vy přikládám důležitost objektivitě, přesnosti a poctivosti eh, toho posuzování dopadů. A vzhledem k tomu, že už tady hovořím o upřímnosti, tak reaguji na to, co říkal pan Simpson. Musíme eh, v Evropě postupovat eh, spravedlivě, proto se eh, tady vede celá tahle debata, všechny ty studie, je tady skupina dialogu s uživateli a tak dále. A já bych chtěl, abychom spravedlivě postupovali, pokud jde o rozhodnutí, která jsme přijali společně. Když hovoříme o kvalitě, o distribuci, kdy hovoříme o územní soudržnosti, o sociální ochraně, tak si musíme eh, eh, připomínat, eh, co je dáno rozhodnutím z Evropy, z jednotlivých podniků i ze strany národních vlád. Musíme říkat, kdo za co odpovídá a nečinit Evropskou unii odpovědnou za všechno. Proto bych opravdu rád toto posouzení dotáhl do konce a proto bych, dámy a pánové, paní Diran, rád zdůraznil, že osobně, že dohlédnu že osobně dohlédnu na to, aby byla prosazena vůle e, komise. To znamená, aby ten velký trh opravdu byl prostorem e, velkého e, společenského hospodářského života, za který zodpovídám. Děkuji mnohokrát. S touto diskuzí tímto uzavíráme naše diskusi. Necháme několik minutek, aby se mohli páni, paní poslankyně a paní poslanci posadit, takže přerušujeme na několik minut do hlasování. Krásný den vám všem a krásný víkend.